budeme hlasovat o tomto návrhu zítra. A nyní oznámení podle článku 216 odstavec 4 jednacího řádu vás informují, že jsme nedostali žádnou žádost, abychom hlasovali o opravě, která byla oznámena včera večer v 17.30, takže proto tato oprava je eh, považována za odsouhlasenou.